Poslední zpráva Dlabová ke společnému podniku Shift to Rail. Eh, rozhodnutí udělám absolutoria pro, proti. Zdržel se přijato. Eh, usnesení jako celek jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Děkuji vám mnohokrát za ten potlesk, za tu pochvalu.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 Um, prosím, państwa. Prosím, milí kolegové. Pan lins Pan lins prosím, pane Líči. Rád bych začal. Děkuji vám. Děkuji, dámy a pánové. Já bych vás chtěl na začátku informovat, že K stanoviskům Envy nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy podle článku 231 odstavec 4. E, toto bylo potvrzeno. A chci všechny požádat teď, aby odešli, pokud je tato rozprava nezajímá. Takže děkuji a děkuji, že odejdete potichu. Pan Weber. Děkuji bardzo. Přechodí... Děkuji. Dobře. Budeme pokračovat tedy s dalším bodem našeho programu, což je zpráva paní Dali o výkonnosti životních emisních normách pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla. Prvním řečníkem je paní zpravodajka, paní Dali. Máte slovo, máte čtyři minuty, paní poslankyně. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři kolegové, zaprvé chci začít tím, že poděkuji všem stínovým zpravodajům, se kterými jsem spolupracovala na této legislativě. Děkuji za mm, vaše ambiciozní cíle, za různé názory a náměty, které mě umožnily eh, formulovat náš postoj. Poslední měsíc byl tvrdý, vyjednávali jsme tvrdě, ale sešli jsme se dnes tady, protože jsme si uvědomili, že přechod na Eh, ekonomiku neutrální vůči CO2 bude mm, pomáhat životnímu prostředí, našemu zdraví a dá to nový impuls pro konkurenceschopnost našeho průmyslu. Cílem legislativy je, že snižování emisí pro osobní auta a lehká užitková auta je součástí této transformace takového širšího kontextu což znamená přesun od eh, tradičních ekonomických modelů k udržitelným modelům, kde budou vzkvétat nové technologie, inovace a které umožní další investice do výzkumu a vědy. Cíle snižování CO2, na kterých jsme se dohodli v trialogu na rok 2025 až 30, jsou krokem tímto směrem, ale je to pouze krok, první krok směrem k přechodu na budoucí ekonomiku po řadě jednání s radou, s Evropskou komisí se nám podařilo se dohodnout, že nová auta budou muset splnit 27,5 méně CO2 a mm, eh, od roku 2030 o 30 méně a mezi lety 25 až 29 eh, bude požadováno, aby emitovali o 50% méně. A potom, eh, ať jsou to elektrické elektromotory, nebo ať jsou to eh, vodíkové motory, ty budou hrát svou roli teď. A já jsem ráda, že se nám to podařilo. Cesta nebyla snadná, museli jsme překonat eh, odpor lobby, opozice i od některých členských států, ale každopádně, co je snadné ve světě. Nakonec se nám podařilo uzavřít celou řadu mm, e, e, takových lakun, vakuj, které tam existovaly a přechod na nové testovací cykly, kdy výrobci nebudou moci tedy různě nafukovat ty hodnoty a je zde i povinnost na straně komise monitorovat a e, nahlašovat spotřeby, data týkající se spotřeby a nejenom tedy spotřeby v laboratořích, ale v reálném provozu. Uznáváme i význam nové infrastruktury, proto se zde apeluje na to, abychom více investovali do eh, nabíjecích stanic po celé Evropě ve, mm, a abychom dali tak impuls i veřejnosti a i soukromým investorům. Zde i se souhlasem odboru legislativa umožňuje i mm, dávat k dispozici mm, prémie, tedy eh, eh, z fondu, eh, který bude tedy kompenzovat ty negativní sociální dopady a bude pomáhat především dělníkům nebo zaměstnancům automobilového průmyslu v Evropě, což je priorita i mé frakce. Nový předpis znamená více úspor pro spotřebitele a je třeba, aby bylo dostupné v příštích letech si kupovat tato nová auta. A samozřejmě politika musí eh, tlačit na změnu směrem k čisté dopravě a my jako politici musíme stimulovat eh, tyto kroky, což si myslím, že tento předpis dělá. Je to příležitost i dát nový život tomuto automobilovému sektoru, vytvářet nová pracovní místa v průmyslu jako takovému. A závěrem chci poděkovat panu komisaři Kanětemu za účast a za pozitivní pomoc a díky této legislativě eh, a děkuji, děkuji taky všem tedy spoluspravodajům, kteří přispěli k této legislativě. Děkuji a nyní za komisi má slovo pan komisař Arias Kaněte. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážená paní zpravodajka. Pan zpravodajko Dali, jsem velmi rád, že dnes tady úspěšně dokončíme legislativu, která stanoví nová, nové standardy pro emise CO2 pro osobní automobily, pro, období po roce 2020. Je to velký úspěch. Eh, my jsme tedy schválili i legislativu pro těžká vozidla a tím jsme vytvořili eh, tedy legislativní rámec pro eh, snižování emisí po roce 2020. Bylo to tedy možné díky intenzivní práci vyjednavačů osobou institucí a já bych rád poděkoval paní Dali, zpravodajce, za to, že se toho tak chopila. Bylo potřeba velké nasazení z obou stran stran, tak abychom tedy eh, jednání mohli dovést do úspěšného konce. Rád bych také poděkoval všem stínovým zpravodajům, kteří eh, v tomto vyjednávání sehráli taktéž klíčovou roli. Eh, tato dohoda je vyladěná, vyvážená. Evropská unie tedy bude schopna snížit emise nových Mm, automobilů eh, budou tedy o 30% eh, nižší v roce 2030 a kromě toho eh, tady máme tedy další cíle ve výši 25%. Díky tomu tady zajistíme to, že investice začnou již nyní. Inovativní technologie povedou k tomu, že výrobci se budou snažit o účinnější technologie. Musíme zajistit, že snižování emisí bude skutečné, že to nebude pouze eh, snižování za testovacích podmínek v laboratoři. Eh, tato legislativa tedy staví eh, automobilový průmysl na cestu směrem k čisté mobilitě a nízkouhlíkové ekonomice. Cíle, na kterých jsme se domluvili, povedou k tomu, že snížíme Eh, tedy zatížení silniční dopravou o 24 eh, ve srovnání s rokem 2005 a díky tomu tedy členské státy budou schopni lépe eh, plnit cíle v rámci pařížské dohody. Občané budou moci dýchat čistší vzduch a spotřebitelé z toho budou mít ekonomický profit, protože v průběhu životnosti vozidla ušetří průměrně 1100 euro. Legislativa také pomůže k tomu, že budeme modernizovat ekonomiku Evropské unie, především automobilový průmysl, protože se budeme snažit o podporu eh, nových technologií v rámci čisté mobility. Eh, výsledkem legislativy Eh, bude to, že na našich silnicích tedy eh, bude o mnoho více čistších vozidel než dnes. Bude to mít pozitivní dopad dopad na naši ekonomiku. Vytvoří to zhruba 60 tisíc pracovních míst a dalších 80 tisíc pracovních míst vznikne eh, ve výrobě baterií. Já si myslím, že právě eh, v rámci výroby baterií vznikne udržitelný hodnotový řetězec, což je velká příležitost pro zaměstnanost, tvorbu pracovních míst, ale zároveň je potřeba tedy eh, leh, hladký přechod k těmto novým vozidlům. Eh, musíme si uvědomit, že stále ještě 80 aut bude mít spalovací motory. To znamená, že to bude vyžadovat eh, velké investice a eh, toho si musíme být vědomi. Také je tu jasný signál pro eh, výrobce v tom, že tedy musí investovat do infrastruktury. V roce 2030 eh, bude muset fungovat 3,4 miliony eh, nabíjecích míst, což bude vyžadovat velké investice také na místní, regionální, eh, vnitrostátní a evropské úrovni. Dovolte mi, abych eh, svůj proslov ukončil tím, že vás tady vyzvu, abyste zítra hlasovali pro a rád bych také informoval poslance tohoto parlamentu, že tedy Evropská komise předložila příslušný návrh, díky tomu Evropská unie bude na dobré cestě směrem k čisté mobilitě a já vám tedy děkuji za veškerou vaši podporu. Děkuji, pane komisaři, a nyní bych ráda slovo za výbor TRAN paní Deli. Pane komisaři, milí kolegové, tady to je v podstatě e, e, taková malá hádka, protože pan Tavares, předseda asociace e, lobbystů, nás urazil, že jsme údajně amatéři, protože chceme snižovat emise CO2 u vozidel v Evropě. Jsme amatéři, protože nasloucháme mladým, kteří protestují a kteří chtějí, abychom se zodpovědně postavili za budoucí generace. Doprava to je 30 emisí CO2 v Evropě Evropě a většina je ze silniční dopravy. Takže tady si sna- jsme si stanovili redukci snížení 35 eh, pro lehká vozidla, ne na zítřek to je, ale na rok 2030, ti, kteří to chtějí odsunout odsunout do budoucna boj proti změnám klima. E, tuto nejsou jenom klimatoskeptici, panu Tavaresovi. Říkám, že pokud chcete být na té straně, dobré straně historie, tak je třeba co nejrychleji produkovat nízkoemisní vozidla, protože to je dobré pro klima i pro e, zaměstnanost. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Kizeke za EPP. Dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za evropský automobilový průmysl a jejich zaměstnance začíná být situace vážná. Zítra budeme hlasovat o snížení emisí z lehkých užitkových vozidel. Do roku 2025 má být sníženo 15 do roku 2030 o 37,5 Někteří poslanci se domnívají, že jsou příliš nízké, někteří, že jsou příliš přehnané tyto cíle. Ochrana klimatu je důležitá, o tom není pochyb, ale řeknu vám, že za dosažení, dosažení těchto mezních hodnot nebude žádná dětská jednoduchá hračka. Naopak, my jsme šli nad rámec návrhu komise, ale nelze zapomínat na to, s jakými mezními limity se tady žonglovalo na začátku. Sociální demokraté chtěli 50% snížení, zelení chtěli až 75% snížení, což je naprosto absurdní, nereálné. Desetitisíce pracovních příležitostí by tím bylo zničeno. Za jakou cenu? jednostranné orientování se na elektromobilitu eh, by prostě akorát eh, přemístilo emise z výfuku do komínu elektráren. A myslím si, že ten cíl, který se nám teď podařil roku 25, je reálný a potom ten přeskum v polovině období je důležitý. A ten cíl 31% pro lehká užitková vozidla je také v pořádku. My z EPP jsme se také vždycky zasazovali o lepší započítávání nových technologií, jako například syntetické pohonné látky. A je politování hodné, že z ideologických důvodů jsme nenalezli žádnou většinu pro technologicky neutrální řešení. Tady jsme tedy prošvihli naši šanci, ale já i nadále budu bojovat za tuto technologii. Přesto bychom měli tento kompromis ehm, schválit. Musíme nutit producenty, musíme nutně dát výrobcům jistotu, aby vozidla, která mají být na trhu v blízké budoucnosti, byla vybavena tím, čím vybavena mě být mohou. A teď pan Völken ve jménu socialistů a demokratů. Vážený pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Já k tomu nechci příliš mnoho říkat, protože jsme o tom velice intenzivně diskutovali. Domnívám se, že v rámci tohoto nařízení skutečně se vydáváme na cestu k čistější mobilitě, k mobilitě, která se také postará o to, aby spotřebitelky a spotřebitelé platili méně. To je dobré změna v dopravě se stane a že ji můžeme spolu vytvářet jako Evropanky a Evropané je také správné. Ale Právě jako sociální demokratky a sociální demokraté máme samozřejmě také velkou odpovědnost vůči eh, pracujícím lidem a proto je správné, že toto nařízení jinak, než jak to právě řekl kolega Gizeke, je otevřené vůči technologiím. Také je správné, že započítování syntetických pohonných hmot v automobilové oblasti bylo vyloučeno, protože my víme, že disponibilními plochami musíme využívat také lépe tyto záležitosti, ku příkladu v letectví nebo ku příkladu u nákladních vozidel. Do budoucna musíme jako Evropanky a Evropané i v Evropském parlamentu se postarat o to, aby Just Transition stojalo ve středoboru našich snah. Musíme prostě získat více peněz pro další vzdělávání kolegyň a kolegů. Musíme se v budoucnosti také více eh, starat o pracovní dobu tak, aby bylo možné lépe rozdělit práci. To všechno je společenská úloha, jako celospolečenskou úlohou musíme samozřejmě také chápat ochranu klimatu. To nakonec ukazují také demonstrace mladých Evropanek a Evropanů, kteří demonstrují po ulici, na ulicích, aby nás varovali, že musíme šetřit klima. Pana Rubika, či pan... Přijmete modrou kartu od pana Rubika? Promiňte, máte tady modrou kartu pro vás od pana Rubika. Akceptujete modrou kartu od pana Rubika? Ne. Myslím si, že kolegové z CDU se musí naučit, aby se pořádně chovali v Evropském parlamentu a aby tady nevykřikovala nic mezi tím a prostě nebudu jim dávat příležitost k tomu. Proszę bardzo kolegów, já rozumím. Děkuji a kolegové, prosím, já vím, že dnes jsme tady zažili spoustu různých nesouhlasných názorů mezi koalit, ale prosím vás, nebudeme tleskat a jinak se podobně projevovat, takže chovejme se slušně. Pan Demesmaker za EKR. Ano, děkuji. V Bruselu demonstruje od neděle mnoho mladých lidí, jsou před federálním parlamentem a požadují, aby Belgie přijala klimatický zákon. Nyní tedy už není potřeba hovořit o symbolech, ale konečně musíme něco udělat. Musíme konečně předložit nějaké návrhy, které budeme schopni následně i realizovat. Máme energeticko-klimatický plán, musíme ho vyhodnotit. Máme také příslušnou legislativu a máme tedy energeticko-klimatický balíček do roku 2030. A nyní potřebujeme nová opatření. Nová, opat, nová vozidla tedy musí mít do roku 2030 o 37,5 méně emisí CO2. V Belgii je polovina emisí CO2 právě z dopravy. Proto tedy musíme zavést příslušné technologie, které by k takovému snížení vedly. Potřebujeme e, ozelenění našeho vozového parku, které bude technologicky neutrální. Potřebujeme tedy e, stimulovat inovace, tak aby se zvýšila kvalita života v naší zemi, protože občané zkrátka mají právo na zdravý vzduch. Pokud budeme brát konkurenci s Čínou vážně, tak budeme muset být skutečně inovativní. Budeme muset eh, vyrábět vozidla, která budou mít buď žádná, anebo nízká, eh, nízké hodnoty eh, emisí CO2. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan Torvalds za ALDE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, na začátku bych chtěl vyjádřit hezká slova na adresu kolegyně Miriam Dali, jak asi víte dobře, takže my jsme mezi sebou vedli velice tvrdé diskuze, tedy diskuze, myslím, mezi námi a radou a Miriam by, hm, se, kdyby nebyla tak tvrdá, jak byla, tak asi ten výsledek by byl jiný. Děkuji ještě jednou. A potom pár faktů. My jsme si to spočítali. Ve Finsku mm, elektrovozidla mm, mm, tam se produkují emise 48 gramů na kilometr. Proč? Protože ten mix v té síti, to je to, co dělá ten rozdíl. Ano, a v Německu elektromobily vlastně by produkovaly emise asi 131 gramů na kilometr. A právě to byl důvod, proč jsme tak tvrdě bojovali, protože my jsme čekali eh, v noci tehdy na eh, telefonát z Berlínu. Problém je, jaký mix tedy máte v té síti. A pokud skutečně se nebudeme snažit a nezměníme mix eh, v, v síti, tak se to nepodaří, to je fakt, já vám mohu říci. Můj sedmiletý diesel Eh, který používá biopaliva, ten produkuje méně emisí CO2 na kilometr než elektromobil v Německu. Takže moji vážení němečtí přátelé, prosím, snažte se. A eh, máte na to přece technologické znalosti, tak udělejte něco reálného s tím, co pouštíte, jako elektřinu pouštíte do sítě. Protože pokud to neuděláte, tak budete lůzrem ze všech evropských lůzrů. Děkuji, pan Eichhout, za zelené minuta půl. A modrá karta. Je tady modrá karta. Akceptujete modrou kartu? Tak, prosím. Ja, ich möchte den Kollegen Torvalds fragen. No, já bych se chtěl zeptat pana kolegy Torvalce jestli se mu denoneslo, že cena CO2 eh, stoupla, stoupla o více než 20 eh, v rámci ETS a rád bych se kolegy zeptal, jestli se mu nedoneslo, že Německo se v tuto chvíli snaží opustit uhlí, že přijímá první opatření, která by měla přijít během dalších dvou nebo tří let. Je to velmi náročné a doufáme také v podporu a ne v to, že se to bude zkrátka a jednoduše ignorovat. Takže to byly dokonce dvě otázky a já vás prosím, abyste odpověděl. Děkuji. Já s eh, velkou radostí odpovím. My jsme všichni četli zprávu Německé komise pro uhlí a víme, že tedy Německo uhlí opustí v roce 2036. A pokud máme něco dokázat, tak bychom měli trochu přidat, vnést do toho více rychlosti. Takže děkuji a budeme pokračovat s velkou vervou, tak abychom konečně dokázali něco změnit. Děkuji. Já děkuji vám a nyní pan Eichhout. Eh, prosím, máte slovo na minutu a půl. Eh, Děkuji. Za prvé, já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce Miriam Dali za vynikající práci, že se jí to podařilo. Byl to velký boj zde v parlamentu, jak i tady z toho dedukujete určitě. Některé ty staromodní hlasy nejsou spokojené, ale byl to i velký boj s radou, protože i tam byl velký rozdíl mezi těmi pokrokovými zeměmi a jinými tedy zeměmi, které nejsou tak pokročilé, dokonce i Německo je pod vlivem tedy <clears throat> svého průmyslu, takže ano, nakonec se nám podařilo protlačit naše politiky. Chci i zde poděkovat komisi. Ano, vy jste předložili návrh, ale ono se málo kdy stává, že parlament a rady, rada <clears throat> se zaslouží o to, že ten návrh je ambicioznější takže to je pro komisi, když předkládáte návrhy. Vy dřív jste se snažili být někde uprostřed, eh, třeba někdy jste, ale my jsme tady to tak bylo, že my jsme to zlepšili, takže prosím komise příště předkládejte lepší návrhy. A teď ty cíle, které jsou na stole. Ano, to je skutečně potřebné, potřebné, aby ten automobilový sektor se inovoval v Evropě. Jste, a to, co již vidíte, to je dopad této regulace. Dokonce i německý automobilový průmysl nyní hovoří o tom, že chtějí elektrifikovat svoji dopravu. Takže uvidíte, že doprava a automobilový sektor v Německu i dokonce chce být lídrem a to ukazuje, že regulace je užitečná

skleníkových plynů zvýšily, mm, tedy i z nových automobilů se zvyšuje emise CO2 a takže eh, i když prodej dýzlu klesá a hybridní a elektromobily stoupají, tak v roce 2019 v podstatě není tolik k dispozici těchto modelů u našich koncesionářů, takže zde to šíření těchto elektromozidel je limitováno a zde proto toto nařízení může být důležité, protože to pomůže dekarbonizovat automobily automobilový sektor, to je více než nutné a změní se i trh eh, trh udržitelný a bude se podporovat, budou se podporovat vozidla s nulovými emisemi. Já jsem hrdá, že jsem mohla pracovat za hnutí pěti hvězd na této úpravě a že jsme také přispěli k tomu, že jsme odolali těm útokům automobilového průmyslu, který chce pracovat s fosilními palivy a to je zájmu životního prostředí našich občanů. A pro jejich dobro znamená více investovat do eh, vodíku, do obnovitelných zdrojů, protože tady eh, je třeba i podporovat eh, vytvoření 200 tisíc nových pracovních míst, které budou spojeny s elektromobilitou do roku 2030, protože ta transformace musí být i spravedlivá. Já chci poděkovat paní zpravodajce Dali ještě na závěr. Děkuji a nyní pan Lančíny za ENF. Máte minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Cíle snižovat emise CO2 obsažené v tomto návrhu jsou zcela, ne, zcela nereálné, neberou do úvahy technologickou realitu a sociální e, situaci a velice zatíží sektor automobilového průmyslu, což představuje v Evropě 100 e, tisíce pracovních míst, takže to ani technologicky není neutrální a možná se, se upřednostňuje elektrické řešení, ale to znamená, že Evropa bude tak závislá tedy na bateriích, na tedy e, e, na, e, které pochází z Číny především, protože to i nemůžeme ani a nemluvě o nedostatečné struktuře eh, nabíjecích stanic a navíc ještě elektřina, kterou se budou napájet, je z fosilních zdrojů většinou v Evropě, takže zde bychom měli zrevidovat tyto cíle do roku 2030, ale eh, to, to bude nezbytné. Sektory jako například automobilový potřebují eh, dlouhodobější vize, dlouhodobější legislativní akty. To, co tady máme na stole, to je nezodpovědné a nerozumné. Děkuji. Nyní pan hmm. Líze. Prosím o zabraní Já. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. Ochrana životního prostředí, ochrana pracovních míst musí jít ruku v ruce. Proto je toto propojení tak důležité právě eh, v tomto legislativním návrhu. A já jsem komisi velice vděčný za to, že udělala dodatečnou studii dopadu, aby hodnotila návrhy, které byly na stole. Výsledek byl jednoznačný. Návrhy 75% nebo taky ten původní návrh paní Daily 50% by v Evropě znamenaly ztrátu pracovních příležitostí, ale tato analýze komise ne, nesekla jsem se s nikým, který by mohl vyvrátit. Jiná tvrzení z mého pohledu nejsou tedy potvrzena. Tato analýza tudíž také ukazuje, že je nesprávné, když prostě bychom chtěli každé procento na 30%, protože to by byla katastrofa. Komise ukazuje, že když například budeme u 40% nebo když budeme něco, ležet něco pod tím, tak stále ještě to bude mít pozitivní efekt, přínos tedy pro pracovní příležitosti v Evropě. A proto by nebývalo chyt, bylo chytré, kdyby se nevyužil tento manévrovací prostor, protože celá řada mladých lidí očekává od Evropské unie více pro klima. Eh, já si myslím, že eh, tento návrh podpoříme velkou většinou. Doufám, alespoň děkuji paní zpravodajce, ale v EPP chci poděkovat zejména Jensi Gizekovi, děkuji také panu Kanětemu jako komisařeva, děkuji také Eh, předsedkyni. Je to výborný, je to dobrý výsledek. Děkuji vám. Pan Cofoli. Děkuji, pane předsedo. Evropa je eh, eh, hnutí. Je to hnutí směrem k novému eh, modelu rozvoje, to znamená nulové emise a je eh, to eh, propojení růstu a eh, ekologie a méně, mrha, méně tedy mrhání s energií a v roce 2050 se hovoří o 40% se zvýší tedy o, o pohyb osob a o 60% pohyb zboží, takže to budou velké emise. A zde Eh, navíc, jak víme, doprava představuje dnes 30 eh, eh, znečištění a 5 HDP. Je to tedy Eh, velké i mrhání, které bychom mohli, ty peníze bychom mohli ušetřit a na to, abychom napravili škody způsobené změnou klimatu. Je třeba, abychom se změnili a tento, toto nařízení stanovuje závazné ambiciozní cíle, pokud jde o emise, pokud jde o emise tedy z osobních aut a z užitkových aut a již musíme skončit s takovými praktikami, jako jsou pouze laboratorní testy. Nyní společně musíme pracovat na tom, abychom abychom i podporovali eh, investice soukromé a veřejné, které jsou nezbytné pro to, aby se konvertoval automobilový sektor, který z 94% je závislý na naftě a na ropě tedy. Dnes musíme podporovat i zaměstnance, aby se mohli rekvalifikovat, eh, aby změnili své dovednosti. Musíme se změnit a toto nařízení představuje krok správným směrem eh, k jinému stylu života, který bude více respektovat lidi i životní prostředí. Děkuji panu Parco, teď pan Lundgren. Nyní pan Lundgren na minutu. Děkuji. Cíle v oblasti ochrany životního prostředí jsou řečené naprosto jasně. Ale my se musíme postarat také o to, aby ta čísla byla realistická, aby předpoklady byly realistické pro výrobce příslušných technologií. Protože nic nám nepomůže, pokud si budeme klást vyšší cíle a pokud ty cíle budou nerealistické. My se zkrátka musíme pobavit s, technologi- eh, s eh, výrobci o tom, co je vůbec technologického hlediska možné. Elektromobily jsou velmi dobré. Já sám jsem s nimi spokojen, ale Bydlím na venkově a myslím si, že tam tedy elektromobily mohou představovat alternativu, ale zároveň eh, musíme mít k dispozici dostatek nabíjecích stanic. Ty zatím k dispozici nejsou. A proto člověk neustále eh, má strach, aby měl možnost auto nabít. to možná jde na vesnici eh, a proto tady potřebujeme ekologická auta, u kterých to bude eh, zaručeno. Nyní tady modrá karta. Ano, děkuji. Já bych se rád zeptal eh, na jednu věc. Baterie váží 700 kg když naplníte nádrž eh, nad tou, tak to váží 70 eh, km a eh, s tou, s tou baterií můžete jet, jet pouze 350 km, s tou plnou nádrží, nádrží nafty 700 km. Takže jak je to podle vás efektivní? Ano, máte naprostou pravdu, pane Rubiku. A právě proto mám normální auto se spalovacím motorem. Elektromobil funguje na některých trasách, ale ne na všech. Pan předseda eh, přerušuje, bohužel není k dispozici tlumočení, takže ještě jednou, pane Lungrene, eh, pravděpodobně se netlumočilo do všech jazyků, takže ještě jednou. Elektromobily fungují ne vždy, ne všude, u mě to funguje dobře, protože nemusím eh, každý den jet dlouhé trasy a na to je tady elektromobil velmi dobrý, především eh, v zimě je eh, tedy ta, ten dojezd jiný ovlivněný mrazem a proto tedy ten dojezd není velký, proto tedy potřebujeme alternativy, eh, které budou jezdit na obnovitelné zdroje energie, na obnovitelná paliva. Elektromobily totiž nevyřeší všechny naše problémy, pouze jejich část. Děkuji a nyní pan Gerbrandy na minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedající. Mám pocit, že je dobré, že se do budoucna eh, ještě potkáme a s úsměvem se ohlédneme za tím bojem, který jsme tady společně vedli. Někdy je ale škoda, že ty společenské změny se odehrávají tak rychle, že my jako legislativní orgán tomu přihlížíme eh, pouze z ústraní. Eh, řídí to všechno konzervativci eh, a jedou tedy v tradičním autu a zleva je předjíždí auto nové. Je tu mnoho nových čistých aut, které mají dojezd 600 kilometrů. náš, náš trh nás tedy v mnoha ohledech předběhne. Já jsem pro kompromis, ale myslím si, že ta legislativa bude za dva roky už zase zastaralá, protože tak se rozvíjí mnohem rychleji, než jsme si vůbec schopni představit. Děkuji, děkuji. A nyní pan Dalund ze frakce Zelených a paní Boyle na minutu. Ano, děkuji. Občanská společnost nás chválila že jsme tedy v, minulém, v loňském říjnu eh, přijali takto ambiciozní zprávu a že jsme vyslali směrem k výrobcům automobilů jasné poselství, že musí dostat eh, požadavku v boji proti klimatickým změnám. Ale nyní se ukazuje, že rada, eh, konkrétně ministři, jsou tedy zdrženliví, pokud jde o legislativu, která se týká tohoto největší, největšího zdroje CO2. Emise z dopravy se zvyšují a my musíme tedy požadovat od tohoto sektoru mnohem víc. Musíme tedy dosáhnout politických kompromisů tam, kde tedy narážíme na možnosti vědy. Není to tedy pouze povinností parlamentu, ale také povinností rady a rada se svého úkolu v této věci nemůže vzdát. Děkuji. Děkuji a nyní chci dát slovo panu Mojtenovi. Máte minutu. Pane předsedo, dnes tady hovoříme o schizofrenii, eh, která prostě vyplývá z těch nových obrovských požadavků na snížení CO2. Hovoříme o tom, že Evropská unie křečovitě, plánovitě hledá nějakou promyslovou strategii, zatímco Prostě eh, hovoříme o tom, že Evropská unie pro elektroautomobily eh, dává nebo měří nula emise, což je naprostý podvod a fyzikálně je to naprosto nemožné. Paní kolegyně, dali, když tady hovoříte o nula emisních vozidlech, tak to ukazuje, že nemáte ani potuchy. Eh, zejména velké německé automobilky prostě eh, se snaží tady něco dělat, ale vy právě chcete, aby automobilový průmysl vám financoval to, co tady chcete dělat ve svých jiných programech. Pán, dámy a pánové, to nejde dobře. To neplatí jenom pro vás, ale vůbec to nejde a, a, ne, a prostě stejnou schizofrenii, jako vy tady provozuje i spolkovo-německá vláda. S námi to teraz... Děkuji, paní Krostet tu není, takže paní Guteland. Pane předsedo, Švédsko je jedna ze zemí na světě, kde kde ekonomika hodně závisí na automobilovém průmyslu. My chceme tedy, aby Eh, zde existovaly správné podmínky pro udržitelný dynamický automobilový průmysl dnes i do budoucna. A proto my jako sociální demokraté ze Švédska i zde, eh, <clears throat> i u nás doma, tedy ve vládě, my jsme se snažili vždycky <clears throat> plnit eh, cíle a být environmentálně ambiciozní, protože chceme snižovat emise a chceme, aby se snižovaly více, než je v této normě, ale Eh, díky SAD a díky naší zpravodajci Miriam Dali máme na stole tyto cíle. Byla to tvrdá práce, máme nová pravidla, která pomohou veřejnému zdraví a životnímu prostředí a my jako sociální demokraté budeme hlasovat pro to, aby se zpřísnily standardy emisí, jak je to důležité pro životní prostředí, zdraví lidí a pro automobilový průmysl jako takový, který se do budoucna tímto posílí. Děláme to tady pro nás i pro budoucnost Evropy. Děkuji. Nyní má slovo pan Kelmer. Na minuta. Minutu. Děkuji, pane předsedo. Návrh zprávy vychází z nerealistických cílů. Ale je to ještě horší. Zase se nabízí otázka, které ideologii tady sloužíme. Ta ideologie říká, že bychom měli postupovat proti individuální dopravě. Eh, zaznívají tu argumenty, které jsou naprosto nesmyslná. Pane komisaři Kaněte, pokud hovoříte o tom, že chcete eh, auto bez emisí, tak je to utopie, protože žádná auta bez emisí neexistují a vůbec se nepočítá s tím, že by taková vznikla. Eh, protože když se hovoří o elektromobilitě, životě jako o nějaké spáse, tak je to naprostý nesmysl, dámy a pánové, protože ta elektrická energie, která se tam eh, spotřebovává, se vyrábí v Německu, v uhelných elektrárnách anebo v, eh, v eh, dalších elektrárnách, kde vznikají emise. Vědecké studie naprosto jasně ukazují, že elektromobil ve srovnání se spalovacím motorem, když se dostane na ulici, na silnici, zatěžuje životní prostředí zhruba stejně. Eh, to znamená, že to jsou skutečnosti, které nelze přehlížet. Navíc se neustále zabýváme individuální dopravou, osobními automobily, ale já bych se rád zeptal, jak je to s těmi skutečnými původci emisí, například s loďmi, protože je známo, že pouze několik málo velkých lodí způsobuje stejné znečištění životního prostředí jako celá osobní doprava. Takže to, tam bychom měli zakročit. Měl jste pouze minutu, pane kolego, a nyní paní Ajuzo. Prosím. Minutu a půl. Ano, děkuji, pane komisaři, pane předsedo. To, to, tato norma dává rámec všem členským státům, aby mohli splnit eh, cíle pařížské smlouvy v příštích letech a eh, Evropská unie takto eh, dá určitou jasnou orientaci tomuto sektoru, aby věděl, jak má plánovat své investice a svůj rozvoj technologií do budoucna sektor cestovního ruchu, tedy, pardon, ceston, tedy sektor osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel je velice důležitý v mé zemi i v jiných státech a ten musí tedy zažít hlubokou transformaci a ta, ta, tato regulace pro ně je právním rámcem. Tato transformace musí garantovat, že se budou plnit cíle životního prostředí zároveň, jako se zachová i e, vysoká úroveň ekonomické činnosti je třeba, abychom byli velice bdělí, a to eh, především vůči těm nejvíce zranitelným eh, regionům, aby ta transformace se netýkala pouze automobilového průmyslu, ale eh, i mm, tedy výrobců eh, těch eh, dílů, tedy subdodavatelů, těch se to také dotkne. Takže proto musíme mít průmyslovou politiku a musíme provádět analýzy a provádět opatření pro ty nejdůležitější odvětví v Evropě. To je velice důležité pro příští léta. A pane komisaři, zároveň chci poděkovat vám za veškerou práci, kterou jste prováděl v tomto funkčním období, a to nejenom pro tento sektor, ale také i za, děkuji za ten fakt, že teď máme cestovní mapu eh, a to eh, je důležité do voleb i v podstatě na stole máme zde i tu eh, strategii pro snižování emisí do roku 2050. Děkuji. Pan Rybiš. Děkuji a nyní pan Rybik za minu, na minutu a půl, prosím. Děkuji, pane předsedo. 44 miliard investic v Volkswagenu, o tom se tady diskutovalo a ukazuje se, že eh, individuální automobilová doprava bude mnohem dražší, takže nákup auta se stane sociální otázkou. Eh, jen těžko se nám podaří snížit zácpy v autě, eh, byť si tady mnoho lidí nebude moci dovolit auto. A další věc, Emise se měří u výfuku, ale my všichni víme, že jde také o výrobu, provoz a recyklaci auta. I to tady hraje důležitou roli a vidíme, že tedy uh, uh, Dýzlové auto má tedy 219 eh, mikrogramů CO2 eh, a je sporné, jak je to s elektromobily. Já jsem tedy proto, abychom měřili emise za celý životní cyklus dotyčného vozidla a že bychom tedy měli se soustředit například na vodík, protože to jsou suroviny nebo eh, energie, které se získávají z čistých zdrojů energie. Děkuji. Děkuji. A nyní paní kolegyně Šaldemoze, eh, minutu a půl, prosím, máte slovo. Děkuji. Když chceme v Evropské unii chránit klima, když se chceme připojit k cílům Pařížské dohody z roku 2015 a když chceme vytvořit nízkouhlíkovou ekonomiku, tak se prostě musí změnit způsob dopravy. A tato legislativa je v tomto smyslu krokem správným směrem, protože tady eh, stanovujeme jasné požadavky na naše automobily, aby tedy byly klimaticky eh, efektivnější, aby přispívaly ke snižování emisí a proto tedy vítám tuto legislativu a děkuji také paní zpravodajce Dali. Myslím si, že se nacházíme na správné cestě. Nicméně mi dovolte, abych v této souvislosti zmínila i to, že je pro mě velkým zklamáním, že jsme nebyli ambicioznější. 45% snížení eh, emisí jsme požadovali a dostali jsme 37,5%, což není dost. Před parlamentem jsou mladí lidé, kteří demonstrují a trvají na tom, abychom byli ekologičtější. My jsme měli takovou možnost díky této legislativě, nicméně jsme našeho síle nedosáhli. Není to dáno parlamentem, je to dáno radou ministrů. Pokud tedy do budoucna chceme vyřešit klimatické požadavky, tak do, oblast dopravy k tomu musí přespět větší tím dílem. Ale já bych ráda podpořila eh, tento návrh, protože je to tak jako tak důležitý krok správným směrem a musíme následně kontrolovat komisi v její práci a musíme se postarat o to, abychom těch cílů skutečně dosáhli, abychom skutečně eh, eh, fakticky emice snížili. Děkuji. Bardzo teraz pan Gambus. Děkuji, pan Gambus. Ano, mhm. děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Za prvé chci poděkovat paní Dali, zpravodajce a našemu stínovému panu Chisekemu, Gisekemu za vynikající práci při vyjednávání o této zprávě. Dohoda s radou předpokládá velký krok pro splnění cílů eh, eh, redukce, eh, tedy CO2, dekarbonizace, což je spravedlivá transformace. To musíme garantovat, včetně technologické neutrality. To musíme vždy mít na paměti. Dohoda, o které budeme hlasovat zítra, předpokládá opatření, o kterém jsme jednali v během celého funkčního období, když jsme bojovali proti změnám klimatu. A tady jsme udělali velký pokrok za Junkerovy komise, protože jsme tak, také na to hodně tlačil pan komisař Kaněte. Je to boj, kde Evropa je lídrem ve světě a evropští občané po nás chtějí vždycky v pátek, abychom to neodkládali. Je to boj, který nemůžeme prohrát. Takže děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Děkuji. Děkuji panu pan takže já jsem si tady vyslechl různé hlasy. Ano, je třeba, abychom měli udržitelný eh, přechod na nové technologie a eh, u automo- v automobilovém průmyslu, aby to byly automobily s nulovými emisemi eh, abychom skutečně testovali v reálných podmínkách, eh, tak abychom eh, se vyhnuli různým těm nekalým praktikám. A zde i zde já jsem pro součástí té vyšetřovací komise. Vítám práci Miliam Dali a děkuji mu týmu za návrh, který je velice vyvážený. Jde o regulaci, která umožní abychom ochránili zájmy daňových poplatníků a zaměstnanců. A teď jde o to realizovat v praxi tento návrh, a abychom byli vůbec schopni kontrolovat a e, e, bychom e, tedy mohli jít cestou moderních technologií. Děkuji, paní Schmidt. Milí kolegové, pane předsedo, ráda bych všechny vyzvala k tomu, aby se podívali na celkový obrázek. 3% ročního a celosvětového mm, vypuzování emisí CO2 Eh, je způsobeno dopravou 109,2 Evropy a z toho velká část na oblast dopravy a z toho 72 zase na dopravu a opět z toho 60 na automobily, eh, kterých se právě týká tento legislativní návrh pravděpodobná úspora bude 0,003%. Co tady děláme? Eh, takže tady chceme povinně předepsat elektromobility a poškodíme čerpání hodnoty našeho průmyslu. No tak tato úspora potom bude poměrně neproporcionální, zejména proto, že měříme emise pouze o výfuku a tady se hovoří o tom, že elektromobily jsou s nulovými emisemi a přitom se elektromobily pohánějí na baterie, které zase jsou poháněny elektrickým proudem, který vzniká v uhelných elektrárnách. Já si myslím, že by bylo bývalo to udělat lépe ve smyslu našich občanů, ve smyslu podniků, ale i ve smyslu životního prostředí. Děkuji vám mnohokrát a teď Blanko Lopez na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Každá nová zpráva, kterou máme, nás staví před novou realitu a ukazuje nám nezbytnost čelit naprosto odhodlaně ty největší výzvy, kterým čelí lidstvo, a to je boj proti klimatickým změnám a doprava znamená čtvrtinu emisí v celé Evropské unii. Dekarbonizace sektoru dopravy je proto povinností a nikoliv alternativou regulace nebo lépe řečeno předpis, který chceme schválit. Nás vede k tomu, že chceme dosáhnout těchto cílů dekarbonizace a e, staví nás před evropskou výzvu, abychom učinili kroky proto, aby náš průmysl